slovo autorům. Začneme s kolegou Albrechtem, který má dvě minuty, prosím. Ja, vielen Dank, Frau Vos. Děkuji, paní předsedající. Dnes diskutujeme o otázkách evropského zatýkacího rozkazu a já si myslím, že je na čase, abychom vedli tuto diskuzi. A my napříč frakcemi jsme tedy předložili otázku, ve které Požadujeme reformu evropského zatýkacího rozkazu a také reformu jeho aplikace. A e, prosíme komisi a radu, aby předložili návrhy v tomto smyslu. Evropský zatýkací rozkaz byl vývěsním číněm vzájemného usnázání v oblasti policejní a justiční. A když Evropský parlament či tedy když byl evropský zatýkací rozkaz přijat jakožto rámcové rozhodnutí, tak Evropský parlament vždy jasně ukazoval a ukázal, že na jedné straně je třeba je třeba říci, že ty podmínky jsou nastaveny příliš vysoko, že to teda má, že potom mají spadat pouze velice těžké provinění, že je důležité, aby to bylo všechno přiměřené a že je rovněž důležité, aby byly procesní postupy v Evropské unii zároveň harmonizovány. Nic z našich požadavků nebylo realizováno. Nemáme zde přiměřenou aplikaci. Je vidět, že v celé řadě jednotlivých případů prostě ta aplikace přiměřená není, takže potřebujeme přizpůsobení jak v praxi, tak v legislativě legislativě. Je třeba to celé přizpůsobit a myslím si, že co se týče harmonizace prostředních postupů, zde my nyní po deseti letech i díky práci paní komisařky Redingové se tedy dostáváme pomalu vpřed, ale je nutné, abychom eh, tam ukročili další kroky vpřed i například eh, co se týče podmínek vězněních či záruk eh, individuálních standardů na právní ochranu. A já si myslím, že se tedy nejedná pouze o organizaci policejních a justičních orgánů v rámci vzájemného uznázání, ale Jedná se také o to, abychom vytvořili společné standardy pro procedurální otázky. Já si tedy myslím, že je nutno přizpůsobit evropský zatýkací rozkaz, protože jeho provádění prostě není v souladu se standardy, které jsme požadovali, zejména co se týká eh, přeskoumání přiměřenosti v individuálních případech. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedkyně. A pan Busetel má slovo rovněž na dvě minuty. Děkuji za slovo, to evropský nástroj, který v podstatě umožňuje rušit národní eh, hranice. Ovšem tento, eh, nevím, zda, zda tomu tak je, v podstatě to mělo vyslat jasný signál o tom, že pokud se někdo dopustí trestného činu v jedné zemi, tak prostě nemůže se uchýlit do jiné země před eh, trestem že tento člověk opravdu bude stíhán. Proto bychom chtěli jasně říci, že tento evropský zatykač, tento zatýkací rozkaz je dobrým instrumentem, dobrým nástrojem, který přináší pozitivní výsledky Ovšem zároveň je to nástroj, který má určité nedostatky. A tyto nedostatky jsou jasné, když ho zneužíváme, řekněme, v případech nějakých drobných trestních činů, které v podstatě mm, mm, využití tohoto příkazu neodůvodňují prostě, když někdo ukradne, řekněme, eh, pneumatiku z auta z jedné země, tak si myslím, že bychom nemuseli zrovna uplatňovat tento nástroj, protože prostě to bude nepřiměřené využití tohoto eh, kvalitního nástroje a určitým způsobem tím ubíráme i na důvěře tohoto nástroje, který je ve své podstatě kvalitní a ve své podstatě opravdu eh, mm, důvěryhodný. Právě proto bychom měli nějakým způsobem poukázat na nedostatky uplatňování tohoto rozkazu a řešit to a ne eh, rušit tento zatykač eh, se vším všudy. Proto si myslím, že Evropská komise by nám měla pomoci pochopit, jakým způsobem se uplatňoval zatykač v posledních dvou letech, tento evropský zatykač, protože právě tímto způsobem možná zjistíme, zda teda potřebujeme zavádět některé změny nebo zajistit alespoň, aby byl využíván a uplatňován způsobem, k jakému byl určen. Děkuji. Děkujeme a nyní má slovo baronka Ludfordová. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Liberálové zde na půdě Evropského parlamentu vždy podporovali evropský zatýkací rozkaz, protože je to důležitý nástroj v boji proti závažné přeshraniční trestné činnosti. Ovšem simultánně moje skupina rovněž neustále pokazala na to, že tento evropský, tento systém zatýkacího rozkazu bude ne, bude nedostatečný, pokud zde nepodpoříme i práva na ochranu, na obranu, na, na, e, na spochybňování. A my jsme neustále o tom už hovořili. Voláme, voláme potom, aby komise přišla s určitým komplexním návrhem v tomto směru. E, my nyní změníme tuto situaci, pokud jde o obhajobu e, um, a já bych ráda poděkovala paní komisařce za to, že připravuje cestovní mapu v tomto ohledu. Snažíme se samozřejmě nějakým způsobem kompenzovat nedostatky evropského zatýkacího rozkazu. Asi to ještě nebude dostatečné, prostě musíme se zajímat o celkový systém fungování tohoto zatýkače. Ovšem podívejme se i na úspěchy mezi rokem 2005 až 2009 tento zatykač umožnil vydání asi 12 tisíc různých um, eh, násilníků a um, pedofilů a podobně a rovněž um, jednoho z, z, z útočníků, kteří jsou zodpovědní za útoky v londýnském, v londýnském metru. Ovšem, alespoň ve Velké Británii a tomu se budeme věnovat za chvíličku, se vlastně zneužívá tento nástroj eh, euroskeptiky, využívají to v boji proti Evropské unii, mm, došlo mm, především v, sou, sou, v souvislosti s porušováním lidských práv ve Velké Británii. My v podstatě jsme na druhém místě, pokud jde o žádost o vydání vyníka hned po Německu. Ovšem eh, organizace pro, eh, pro práva práva obžalovaných, různé rady, různé instituce poukazují na nedostatky tohoto zatykače, to, že se zneužívá bohužel jen například na, nedos, na eh, malé přestupy, nebo že tam dochází k dlouhodobé vazbě, nedostatek možnosti mm, zaplacení eh, mm, určitých soudních poplatků a tak dále. Toto rovněž podle mého názoru je podloženo na mm, určitém realistickém základě. Komis se, mm, se domnívá, že, by, že nemusíme přepracovat tento zatýkač. Já si myslím, že bychom to měli ještě zvážit, protože bychom zde měli mít určitý dobrý základ i pro otázku um, pro, pro, proporcionality, tak aby do toho nespadaly drobné činy. A dále by zde měla, měly být eh, kontrolní, kontrolní eh, mechanismy, které umožní prováděcímu státu eh, aplikovat explicitně veškeré prvky a zároveň bychom měli mít možnost Eh, um, uznat i ty, eh, ty situace, kde, kde opravdu nedošlo k uplatnění tohoto, tohoto eh, příkazu. To znamená, že, na něko, že odstraníme i záznamy v šengenském, šengenském systému, tak aby tento člověk nebyl pronásledován v jiném státě. A zároveň, pokud jde o tzv. bailout nebo výkupné, o tom bychom rovněž měli uvažovat a zároveň jsou to různé, různé příkazy, které se dotýkají supervize a tak dále, dohledu. Čili, čili ano, jsou zde určité nedostatky, ovšem můžeme říci, že zde vidíme i veliký, veliké úspěšné mm, akce. Mm, já, samozřejmě ti, ti, kteří to kritizují, tak v podstatě si myslím, že by si měli uvědom, uvědomit, že to urychlilo mnoho, mnoho případů vydání různých zločinců, protože tím tradičním způsobem to bylo ještě zlouhavější a ještě byrokratičtější. Děkuji. Děkujeme. A nyní paní Septal, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. V debatě o maďarské ústavě se několikrát kritizovalo, že to byla politická debata. A já se velice divím tomu, že tomu tak bylo kritizováno, protože politická debata je výsostným úkolem parlamentu. A proto bych také chtěla i toto téma začít s takovým politickým postojem téma kriminality a zejména organizované kriminality, tato organizovaná kritika se nikdy nenechávala, jak se ve své činnosti rušit hraničemi a hraničními kontrolami, proto nemá smysl zavádět znova v Evropě hranice a tím omezovat srůstání našich národů. Ne, my potřebujeme konsekventní rozvíjení spolupráce členských zemí a přeshraniční spolupráci policejních a justičních orgánů. Evropský zatýkací rozkaz se v této oblasti osvědčil mnohokrát jako důležitý a úspěšný nástroj. Ovšem zároveň se tento nástroj eh, dostává jaksi špatnou pověst, když například je používán pro vyníky, kteří například ukradnou kolo nebo pro nějaké výslechy. A dále zažíváme i to, že bývá používán například v případě, když se rozhodne, že nebude proveden zatýkací rozkaz, protože byl vystaven neprávem, tak my zažíváme, že vystavující členský stát to nerespektuje a to pak vede k velice nešťastné situaci pro občany, kterých se to týká, v tom smyslu, že oni jsou potom vlastně zadržováni při překročení hranic a to jistě neprospívá v důvěru důvěru v evropský právní systém. Čím to je? Je to tím, že mám příliš velký prostor pro výklad, nebo je tam eh, špatné provádění ze strany členských států, nebo je tam jaksi nedostatečný výklad. Toto třeba je vyřešit, vyjasnit a komise musí přijmout opatření, která zabrání těmto eh, jaksi nedobré, této nedobré situaci. Jen tímto způsobem se postaráme o to, aby tento úspěšný názor, nástroj nebyl z dlouhodobého hlediska poskržen a budeme mít i nadále důvěru občanů. Dále chci říct, že zkušenosti ukazují, že je velice důležité, abychom tedy pokročili z naší cestovní mapou, která se týká cestních práv. Potřebujeme celé Evropě stejná práva pro obviněné a potřebuje rovněž závaznou informaci o těchto právech. Vyše komise by tedy měla vyvět náklad ve veškerých těchto věcech a rozhodně si může být jistá, že parlament ji v, tím, v tomto podpoří. Děkuji. Sipel, Paní Sipel, akceptujete modrou kartu? Prosím. <clears throat> Paní Sipl, vy jste popsala evropský zatykač jako takové dítě, ale ono to je spíš takový Frankenstein, Já nevím, zda bych měla zodpovědět vaši otázku, která je spíše polemickou poznámkou, ale čísla dokazují, že evropský zatykač je vhodným instrumentem v společném evropském prostoru může e, přispět k potírání zločinu, protože zločin není národní, je přeshraniční, mezinárodní a proto musíme přeshraničně spolupracovat ty chyby, které jaksi byly v té zaváděcí době evropského rozkazu, je samozřejmě nutné nějakým způsobem řešit, ale nástroj sám o sobě je nepostradatelný. Na tři minuty má slovo pan Betten. Od roku 2004 evropský zatýkací rozkaz se mm, používá také jako nástroj proti politickým disidentům a k tomu vlastně došlo v případě Juliana Assange Eh, ve eh, švédském případě je řada nesrovnalostí. On nebyl obviněn z nějakého konkrétního trestného činu a předchozí vyšetřování jejího osoby, takzvaný menší, eh, menší trestný čin, menší znásilnění, tak od toho upustil státní zástupce. A takže mm, vlastně zde ale ten eh, dokonce i prokurátor nevyslechl ty svědky, které ho mohli eh, osvobodit a eh, to byla chyba a dokonce i to, co on spáchal ve Švédsku, tak nezakládá trestný, skutkou podstatu trestného činu znásilnění. Ty dámy vlastně, o které šlo, ani nemohly popsat ty základní prvky ne tohoto, ale, eh, ty, eh, ale na, tom, eh, na tom vzoru nebo na té příloze, tak tam je poličko, kde se píše znásilnění a to tak bylo vyplněno a on měl málo do, mal, krátkou dobu, aby mohl zareagovat na tento případ a on mm, mm, a mm, i v USA eh, eh, existují údaje, které dokonce říkají, že on by měl být unesen, on by měl být zabit, jako kdyby to snad byl nějaký terorista. Tak k němu tam ve Spojených státech přistupují. A to všechno eh, souvisí s tím zatykačem, který proti němu byl vydán. Švédsko má úzký vztah s USA, pokud jde o spravodajské informace, spolupráci a vlastně mm, to i e, e, spochybňuje tu takzvanou neutralitu Švédska. Proč USA chtějí, aby e, Assange byl vydán do Švédska? No, samozřejmě američané zatím nemohou proti němu schromáždit všechny důkazy, z čeho by ho mohli obvinit vůbec, z čeho by bylo možné ho obvinit a nedostanou ho ze Spojeného království, ale někam ho chtějí dostat, kde by to mohli eh, nějak eh, zajistit, aby se nevrátil do Austrálie. Takže, jak jsem řekl, eh, často zde v parlamentu spíše jde o e, čistou extradici anebo soudní předání a ne e, o zatykač a o ten nástroj, o který tehdy šlo. Žádné reálné pojistky, ale tam nejsou e, v tomto zatykači. A já se ptám tedy na radu a komisi, zdali ne, zneužívá se evropský zatýkací rozkaz pro politické účely a nebylo by možné vůbec ho takto zneužívat? Je to možné? Tak řekněte to upřímně a podle mého soudu důkazy ukazují, že určitě k tomu došlo v případě Juliana Assange. Grazie la parola. Děkuji a nyní má slovo na dvě minuty pan de Jong. Děkuji vám, Děkuji, paní předsedající. z otázky k ústnímu vězení možná zní poněkud teoreticky a abstraktně, ale evropský zatykač se týká lidí, lidských práv a základních svobod. V Nizozemsku se velmi zabýváme těmito věcmi a jedním případem nizozemského podnikatelska podnikatele, eh, který byl kritizován, že překročil polské daňové základy, byl zadržován za velice zajím, špatných podmínek dva měsíce. A pak se to celé jaksi rozplynulo a najednou v minulém roce Polsko si vyžádalo jeho vydání pomocí evropského zatýkacího rozkazu. Před několika týdny byl vydán do Polska a nyní tam v Polsku je zadržován v špinavém, přeplněném vězení. Je to stejně hrozné jako při jeho prvním věznění. A e, vlastně jeho rozhovory s jeho právníkem byly přes veš- navzory veškerým pravidlům zaznamenávány na video a soudce dokonce hrozí tím, že by mohl vydat ještě nový zatykač. On zatím zaplatil vysokou kauci, nyní je zpět v Nízozemsku, ale jeho případ ukazuje, že evropský zatykač může vést k, k situacím, které nejsou důstojné člověka. Komise ve své zprávě ukazuje, že problémy zná, že si dělá obavy a já bych rád, aby nám paní komisařka informovala o tomto. Paní komisařko, Není možné, aby vy sama jste si vyžádala informace a zapojila do toho radu, tak, abyste mohli zajistit to, aby občané měli právo bránit se proti zatykači. A to jak eh, se bránit ve vystavujícím státu, tak ve státu vykonávajícím. Souhlasíte s tím, že situace ve věznicích a ty podmínky, v jakým, za jakých jsou vězni drženy, je nelidská? A souhlasíte s tím, že je to vlastně v rozporu s vykonávání evropského rozkazu? Děkuji. Děkuji, pan Kirchhoff, dvě minuty. Paní komisařko, nikdo nemůže popírat pozitivní dopady Evropského zatykačského rozkazu pro boj s přeshraniční Eh, kriminalitou, 12 tisíc mm, obchodníků s drogami bylo takto začeno a další, eh, ti, kteří zneužívají děti a zabránilo se tím dlouhým vydávacím řízením a podobně, takže to jenom zvýšilo spolupráci v boji proti přeshraniční kriminalitě. Ale ne, jeho záměr nebyl trestat bagatelní trestné, eh, trest, eh, trestné činy, jako takové malé krádeže v obchodech a podobně. Ale co vidíme teď? Ano, no se to objevuje tady. A zde všichni vám říkají, teď je okamžik, abychom to nějak přehodnotili, zrevidovali a případně novelizovali proporcionalita, ochrana, opravné prostředky jsou zde klíčové. A nyní se pracuje na tom evropském vyšetřovacím rozkazu a mm, to je zásadní, abychom neopakovali stejnou chybu musíme připravit tuto novou normu eh, s tím, že budeme mít na paměti ty vady toho evropského zatykacího rozkazu. Máme příliš mnoho eh, příkladů eh, mm, špatně vydaných Eh, rozkazů, nedostatek právních eh, prostředků pro ty osoby, které vlastně byly poškozeny a eh, zde Mm, ten vyšetřovací rozkaz právě bude vycházet z toho evropsko zatýkacího rozkazu. Takže musíme dbát na to, abychom eh, opět nastolili tu důvěru v oba tyto nástroje, aby to byl nástroj boje proti závažné trestné činnosti a abychom zachovali ten největší standard při aplikaci, při provádění tohoto rozkazu. Děkuji, pane Kirkhope. Akceptujete modrou kartu? Ano, pan Kirkhope. On říká, že je potřeba přehodnotit a zrevidovat eh, ten rozkaz. No, on také zmínil ten evropský vyšetřovací rozkaz eh, a já myslím, že to by byl krok eh, příliš daleko, ale já se ptám, jeho eh, ministr, eh, jeho, je, mm, tedy ministrině vnitra eh, udělal největší, největší chybu, že přijala opt-in, že přijali, přijali jsme tento rozkaz a takže teď žádný opt-out již není možný a my jsme se dostali do tohoto legislativního nepořádku a, a já se ptám, zdali to je další případ toho, jak konzervativci používají dvojí jazyk, doma jeden a e, navenek jiný jazyk. Pokud jde o pozici britské vlády k obou nástrojům, tedy k tomu evropskému zatykacímu rozkazu a vyšetřovacímu rozkazu, je jasný, že ano, mají pocit, že mají povinnost udělat, co je nejlepší pro Spojené království v boji proti přeshraniční kriminalitě. My jsme byli obětí velké trestné činnosti i terorismu, což vy dobře víte. A já také eh, myslím, že se mnou určitě sdílíte to odhodlání připraveni bojovat odhodlaně proti této trestné činnosti a mít na to přeshraniční nástroje. To je nejlepší způsob. A ten eh, vyšetřovací rozkaz musí být řádně implementován a Ehm, pokud jde o zatýkací rozkaz a opt-in, eh, tak eh, to není poslední slovo. My musíme, eh, pokud jde o ten vyšetřovací rozkaz, tak my musíme znát detaily tohoto institutu, ale ten fakt, že jsme přijali opt-in, tak to je dobrá indicie toho, že chceme bojovat proti přeshraniční trestné činnosti. Já doufám, že tazatel s tímto může než souhlasit. Grazie. Děkuji a nyní má slovo paní ministrině Jury, prosím. Much, Děkuji za slovo, paní předsedkyně, vážená paní komisařko, poslanci, poslankyně. Evropský zatykač se stal jedním z nejúspěšnějších nástrojů v rámci zájemného uznávání, který byl kdy přijat v Evropské unii. A právě proto jsem vám nesmírně vděčná za to, že jste iniciovali tuto dnešní rozpravu. Rada věnovala velikou pozornost a velkou energii této problematice prostřednictvím ehm, našeho hodnotícího procesu v rámci praktického uplatňování tohoto nástroje. Toto hodnocení probíhalo ve všech členských státech v průběhu tříletého období. Výhodou evropského zatykače, výhody evropského zatykače um, podle mého názoru um, jsou mnohem rozsáhlejší než jakékoliv jeho nedostatky. Díky tomuto zatykači jsme snížili například čas potřebný na vydávání osob, často z jednoho až dvou let na jeden až dva měsíce. Ehm, bývalý systém vydávání osob byl nesmírně problematický, složitý a neodpovídal podmínkám nového světa s otevřenými hranicemi a závažných přeshraničních trestních činů. Pokud je o přiměřenost, i když došlo k určitým případům, kde byl tento zatykač vydáván v případě bezvýznamných nebo malých eh, činů, je to v pravomoci každého členského státu rozhodnout, které činy, eh, na které činy uplatní tento proces. Evropský zatykač je skutečným eh, justičním systémem. Evropský zatykač je vždycky založen na soudním rozhodnutí vydávajícího státu a rozhodnutí zda uplatnit eh, tento zatykáč je prostě v pravomoci eh, národních eh, soudních orgánů. Pokud je zde určitý problém v oblasti přiměřenosti používání, tak to není způsobeno samotným nástrojem v rámci um, rámcového rozhodnutí, které pokrývá tento zatykač, ale spíše je to v důsledku um, politik v oblasti trestního soudnictví každého členského státu a rada velice jasně řekla, tam, kde dochází k nějakému předběžnému začení, mm, tak eh, v těch případech by se neměl využít, kde to není přiměřené, tak by se neměl využívat zatykač, evropský zatykač. Zároveň eh, voláme potom, aby lidé z praxe Mm, v praxi se snažili dívat i na možnosti alternativních nástrojů a vzali v potaz celkovou efektivitu trestních postupů, protože alternativní postupy, mm, méně koerzivní nástroje, vzájemná právní pomoc a tak dále by mohly být účinnější, řekněme videokonference, Mm, nebo předvolání eh, někoho eh, před soudce, využívání mm, šengenského informačního eh, systému pro účely mm, zjištění bydliště a tak dále, nebo vzájemné uznávání finančních pokut. Ovšem, toto hodnocení, toto musí samozřejmě být na straně vystavujícího státu Mm, to znamená, že teda je to záležitost vystavujícího státu a jejich rozhodnutí, jejich soudních rozhodnutí, které jsou založ, založeny na mm, rozhodnutí eh, prokurátora či soudce daného státu. Ovšem nesmíme ignorovat ani oběti. Ve většině případů oběti eh, těchto trestních eh, činů žijí ve vystavujícím státě a ne v prováděcím státě. Čili tím, že budeme odkládat soudní proces a zkoumání celého procesu práva těchto obětí, jsou pošlapávána, protože taková opožděná spravedlnost je, eh, je vlastně nedostatečná spravedlnost a je právem každé eh, oběti eh, mít právo na rychlý proces. My chceme přijmout cestovní mapu, kterou navrhl naše předsednictví a kterou bychom chtěli posílit tato práva obětí. Pokud jde o princip přiměřenosti, ten nesmí e, změnit zásady dobře fungujícího systému evropského zatýkacího e, rozkazu, který e, je opravdu velkým vylepšením ve srovnání se starým systémem. A pokud jde o práva na obranu, ten zatykač je skutečným justičním systémem, který sám o sobě představuje určitou záruku, je vždy založen na eh, soudním rozhodnutí vystavujícího státu a eh, může být eh, uplatněn prováděcím státem pouze na základě takového rozhodnutí. Osoba bude mít vždycky právo na obranu, ochranu ve vystavujícím státě, ve kterém dochází k soudnímu procesu. Toto je v souladu eh, s, s, evropský, s, se zákony Evropského soudu pro lidská práva ve Štrásburgu osoby, eh, na které byl uvalen zatykač, evropský zatykač, samozřejmě mají rovněž mm, právo na, eh, mají svá práva v prováděcím státě. Směrnice z října 2010 poskytuje právo na překlad i tlumočení v trestním řízení a rovněž se tato práva aplikována i e, při výkonu evropského zatýkače. Rovněž vítáme e, to, že Evropská komise přišla s návrhem směrnice v tomto ohledu na právo na informovanost v rámci trestního řízení, poskytuje práva na písemné informace v rámci e, procesu evropského zatykače. Negativní rozhodnutí, které se dotýkají tohoto zatykače, ovšem nevedou k automatickému zrušení šengenského eh, záznamu. Ovšem tento eh, záznam je vlastně jakýmsi prostředkem, eh, kterým se informuje o vystavení tohoto, tohoto zatykače. Ovšem je to na vystavujícím státě, aby stáhl tento, tento záznam. Os, osoba samozřejmě eh, eh, v takovém případě eh, je osvobozena. Pokud se tento zatykač neuplatní, tak to znamená, že prostě tento člověk už nesmí být zadržen na základě tohoto zatykače v daném státě. Ovšem mm, pokud tam, tomu tak není, pokud nedošlo k zrušení tohoto, zá, tohoto, tohoto příkazu, tak to bude neustále mít platnost ve všech eh, členských státech. Eh, toto, eh, toto platí i u vydávání osob. A dále podmínky vazby. Samozřejmě, že tato oblast by mohla být ještě vylepšena, ovšem nedotýká se to samotných otázek aplikace evropského zatykače. Toto jsou záležitosti, které spadají do odpovědnosti jednotlivých členských států, aby zajistili to, že vazební podmínky odpovídají daným standardům a normám bez ohledu na to, zda tento, za tato osoba byla vydána jiným členským státem či nikoli. Vážená paní předsedající, děkuji vám za pozornost. Grazie, ministr. Děkuji paní ministrině a nyní má slovo paní komisařka Reding. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Asi víte, že komise přijala zprávu o provádění Evropského zatýkacího rozkazu, a to 11. dubna tohoto roku. A tato zpráva se zaměřuje na základní aspekty provádění zatykače a zde se poprvé vlastně zdůrazňuje, poprvé od ledna 2004 se zdůrazňují nejenom úspěchy, ale také i nedostatky tohoto nástroje. A již jsme hodně slyšeli o úspěších a dovolte, abych ještě zdůraznila, že mezi rokem 2005 a 2009 téměř 55 tisíc evropských zatykacích rozkazů bylo vydáno, asi 12 tisíc bylo provedeno vykonáno a během toho období, období asi 60 hledaných osob nebo žádaných osob souhlasilo s předáním a asi 14 až 17 dní to trvalo a průměrná doba pro ty, kteří nedali souhlas, tak to bylo 48 dní na předání osoby, což je, což eh, mm, mm, lze jasně si srovnat eh, s tou minulou situací, kdy to byl rok, když existovalo klasické extradiční řízení řízení a to vlastně nebylo v souladu s volným pohybem osob. A proto si myslím, že všichni zde v parlamentu mohou souhlasit s tím, že evropský zatykací rozkaz je důležitým nástrojem pro to, abychom stíhali zločince a aby naše eh, trestní systémy byly eh, efektivnější. Je to i třeba eh, dobrý nástroj pro hledání pedofilů a vrahů a teroristů a k tomu to má sloužit. Avšak, a to je nedávný krok, teprve nedávný vývoj. Od roku 2007 vidíme, že, celá, že řada zatykačů nebo počet hm, zatykačů dramaticky narostl. V některých případech se používaly nepřiměřeně, kdy se hm, předávali hm, pachatelé bagatelní trestné činnosti, drobných krádeží a podobně, což poškozuje legitimitu tohoto dobrého, silného nástroje vzájemného uznávání v Evropě. A to je důvod, proč komise eh, chce, eh, abychom přijali kroky. Za prvé, Komise vyzývá členské státy EU, eh, e aby mm, eh, tady udělali takový test přiměřenosti, eh, když se jedná právě o eh, zatykače. Měly by být zaplněny mezery tam, kde mm, existuje legislativa nedostatečná a která není v souladu s příslušnými opatřeními. Mm, žádáme také členské státy, aby zajistili to, aby lidé, kteří pracují v soudní oblasti jako vyšetřovatelé, aby nevydávali jen zatykače absolutně pro menší Mm, provinění. A proto se vyjde takový manuál eh, pro zatykačů a bude tam popsáno, eh, jaké kroky tady mají být učiněny na této úrovni. Také eh, předložíme návrh, a to bude ještě před koncem roku 2011. Budeme chtít posílit eh, další školící kurzy pro policisty a pro lidé, lidi, kteří pracují v oblasti soudní, tak abychom zajistili konzistentnost a účinnost celého systému a způsobu, jak jsou zatykače aplikovány a abychom také zvýšili povědomí o nových evropských pojistkách a zárukách týkajících se procedurálních práv. Když hovoříme o těchto pojistkách, rights. tzv. procedurálních právech, tak zpráva rovněž poukazuje na velice velký význam základních práv a vzájemné důvěry mezi členskými státy a soudními systémy těchto států. A to je důvod, proč komise začala eh, s, zač s těmito eh, s procedurálními právy a začala je aplikovat pro osoby, které jsou třeba vzaty ve vazby, například minimální pravidla právo na e, tlumočníky a překladatele. To je něco, co už bylo schváleno v roce 2010 a také právo na informaci o zprávech, prohlášení o právech. To všechno tady má být brzy dosaženo dohody. A um, Komise eh, eh, eh, schválila ještě třetí návrh těchto procedurálních práv. Je to návrh, který má zajistit přístup právníků a také právo, aby byla uvědoměna třetí osoba, pokud je konkrétní osoba zbavena své svobody. Bude to začlenovat také opatření týkající se přístupu za právníka jak ve vydávajícím, tak ve vykonávajícím státě. Toto vše v případech Evropského, soudního, Evropského zatykače. Takže všechna tato práva um, se vztahují k um, zatykačům. A tato opatření jsou koncipována k tomu, aby um, bylo opravdu předloženy důkazy, důkazy o tom, že byla narušena základní práva i těchto podezřelých osob. Ráda bych, pane předsedo, také eh, odpověděla na konkrétní otázku, která tady padla ze strany autorů. Komise si není vědoma nějakých důkazů o tom, že požadavek ze Švédska do Velké Británie Eh, týkající se eh, vydání pana Assange. Eh, jedná se tady o obvinění sexuálních zločinů. By naznačoval, že by evropský systém soudních, evropských zatykačů byl používán něčemu jinému než k účelu, kterému byl koncipován. Vydání v rámci rozhodnutí rady Toto je zcela soudní procedura nebo postup, kde vlády nemají absolutně žádnou možnost vměšovat se do celého procesu. A v konkrétním případě, který tady byl zmíněn, ehm, parlamentem. Eh, celý postup byl v rukou Velké Británie a eh, švédských soudních úřadů, aniž by eh, se vměšovaly vlády. Další otázka se týkala možného ehm, vydání do Spojených států. Tady bych ráda eh, zdůraznila, že jakákoliv otázka, která se týká potenciálního vydání do USA, Tady si nejsme vědomi nějaké žádosti e, dosud, ale pokud by taková žádost e, měla být předložena, tak by to nastalo pouze se souhlasem e, vydávajícího členského státu, v tomto případě Velké Británie, protože podle článku 28 rámcové dohody Rady, tedy osoba, která byla vydána v rámci evropského zatykače, nebude vydána třetímu státu, státu bez souhlasu kompetentního úřadu členského státu který ji vydal, vydal. Takže toto jenom proto, abych podtrhla onu právní základnu e, otázky, ale samozřejmě celá tato otázka je Eh, ne, teď není tak důležitá, protože není tady nic konkrétního eh, na stole. Děkuji, paní komisařko, a teď si vyslechneme názory eh, našich politických skupin. Nejprve senior Diaz Zemena jménem EPP. Děkuji, pane předsedo. Zatýkací rozkaz je zcela zásadním nástrojem v potírání zločinu, terorismu a jiných forem zločinnosti. Je to nástroj akreditovaný a je značí obrat v eh, kooperaci mezi státy. První konkrétní použití eh, je to vlastně v vzájemném uznávání. V právním řádu je to užitečný nástroj. Ale nesmíme ani zapomenout, že v něm jsou také ještě menší nedostatky. Jsou to nedostatky, které zde byly zcela jasně popsány, jak to řekl i pan komisař Reding, paní komisařka Redingová. A to nejenom ve zprávě komise z Dubna, ale i ve zprávě z let 2005 a 2006. <clears throat> Tyto nedostatky musí být opraveny. Vycházejí ze dvou zásadních, eh, zásadních principů. Zatýkací rozkaz eh, se skládá ze dvou eh, částí. Jednak eh, má tu vystavující část a potom je eh, okamžik, kdy se buď osoba vydá, nebo se nevydá. Hovoří no se o 12 tisících vykonáních těchto evropských zatykačů. Co je potřeba? Je třeba lepších záruk postupů při vystavování, při upření a při předávání těchto lidí. Je zde eh, neproporčnost eh, a je potřeba, aby došlo tady v tomto smyslu k opravě. A to je zásadní. Tedy rád eh, jsem slyšel od komisařky i od členských států, že budou muset dokázat, že dochází k proporčnosti v uplatňování tohoto, za, tohoto nástroje. A nyní se docházím k závěru, zde z tohoto slyšení vyplynula jedna věc. Každý eh, zatýkací rozkaz stojí eh, veřejnost 25 tisíc eur. To je to, co jeden irský soudce zde prohlásil. A já odpovím tomuto soudci, já tomu nevěřím. Dokažte mi, eh, že toto opravdu stojí. Tak to ukažte mi, jak jste k tomu, k závěru došel, k této částce. Nicméně, si myslím, eh, pane předsedo, že tento zatykač musí zůstat a že je třeba jenom vylepšit. Děkuji. Děkuji, vidím modrou kartičku Erlof eh, Gatmuth. Pan, pane Demero, jste ochoten přijmout tuto modrou kartu? Ano. Nemáte s ním problém, Mr. Dalmov? Aware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 No, kolega. No, eh, ne, kolego, eh, myslím si, že evropský zatykač je eh, velice užitečný nástroj a je mnohem lepší nástrojem, který nám pomáhá potírat zločinnost, o níž jsme hovořili. Komisařka již to zde vyslovila, ale myslím si, že příkaz k k vydání osoby to může trvat i rok, zatímco u evropského zatykače eh, to musí proběhnout za 40 dní, čili se jedná o mnohem eh, účinnější nástroj v boji proti terorismu a zločinnosti. Děkuji. A teď pan Moraes jménem socialistů a demokratů. Situace v napříč naší skupinou je zcela jasná. Na jedné straně jsme slyšeli hlas hradu, že pokud evropský zatýkací rozkaz bude řádně e, účinně implementován a nebude používán v triviálních případech, pak sebou přinese výhody, má také ale nevýhody. A samozřejmě, jak řekla paní komisařka, e, to je tato věrohodná zpráva, vážně pojatá zpráva, která nám ukazuje, že pokud budeme schopni zacházet s triviálními případy v, na této úrovni přiměřenosti, pokud budeme moci používat záruk v rámci rámci pak by evropský zatýkací rozkaz mohl být dobrou cestou, jak um, pochytat um, závažné krimina, zločince. Neměli bychom zapomínající um, čísly, která byla zmíněna a musím říct, že v mém volebním okrsku v Londýna jsme tady pochytali ti, kteří byli zodpovědní za útoky z roku 2005 a chápeme uh, vážné důsledky a uh, chápeme významný význam symbolický uh, a myslím si, že tady by tento zatýkací rozkaz mohl fungovat. To znamená pro naši skupinu Schengenu je otázka jasná. Teď mm, se snažíme mm, posunout od zprávy k konkurentním krokům a jsme v situaci, kdy tady máme dva eh, tvrdé věci, případ jedna je nedostatek přiměřenosti. To se nedá vyřešit za noc a mm, chválím komisařku za to, že mluví o školení pracovníků v soudní oblasti a také o tom, že tady dominují trvidální případy a že skutečně eh, představují problém pro evropský zatýkací rozkaz. Ale i rada

Já tady mluvím také o členských státech, které by nám měly na pomoci a měli bychom e, posunout kupředu celou tuto proceduru různých e, záruk, také období před soudním stíháním. To platí pro mnoho občanů e, mé země. Tato situace dosud byla nepřijatelná. To jsou situace, které vytvářejí problémy a myslím si, že tento nástroj by mohl být účinný, pokud by se používal žádným způsobem, ale měl by to být tady vytvořený rovné manevrovací prostor, tak, aby byla ochráněna také práva těchto lidí. A je tady prohlášení procesních právech. Myslím si, že by mě to je závažná věc. Důležitá je také kvalita a rychlost celé legislativy, kterou potřebujeme proto, aby evropský zatýkací rozkaz byl účinným nástrojem, tak abychom mohli pochytat eh, tyto zločince. A jeho věrohodnost by neměla být snížena právě velkým počtem těchto triviálních případů. A měli bychom mít skutečně rovné podmínky. To je pozice, kterou zastává naše skupina a myslíme si, že tady závazek je, ale musíme velice eh, úzce věnovat pozornost eh, členským státům, když žádají, aby tento tento zatykač byl účinný a na druhé straně by měly být učiněny konkrétní kroky k tomu, aby legislativa umožnila nám vytvořit tyto rovné prací podmínky. Děkuji. A máme ještě další modrou kartičku a to je pan Betten. Pane Moare, jste ochoten uh, už odpovědět? Dobrá, tak pan Betten. Ano, vy jste mluvili o nedostatku eh, přiměřenosti. Ano, o tom můžeme všichni, s tím můžeme souhlasit, ale eh, jedna věc je tato. Nikdo tady eh, odpoledne nemluvil o skutečnosti, že soud se nemůže vždy najít důkady do období před soudním řízením. A my tady máme naše voliči, občané tím byli, na to, to měl na ně dopad. Je možné třeba vyslyšet soudce a je jasné, vidět z jejich tváře, že často neměli žádné důkazy proti těmto tzv. zločinům. Naopak důkazy byly rozporuplné. Byly to věci, které třeba policie si mnohdy vymyslela. A myslím, a tyto osoby měly být vydány. Jak se chcete věnovat tomuto problému? Protože soudy nevždy mohou eh, vzít v úvahu všechny tyto důkazy. Někdy existuje nedostatek těchto důkazů proti tzv. obviněným osobám. Děkuji, otázka je jasná. Doufám, že i odpověď bude jasná. A tento eh, zatýkací rozkaz, ano, musíme pracovat s důkazy. Nemůžete vydat eh, tento rozkaz, aniž by eh, soudci pochopili jasná fakta celého případu. Tento případ, o kterém jste hovořil, to byl hlubší problém. To je to, co říkal kolega Betten. To byl procedurální problém. To, týkalo se to období vazby. A celý soudní systém v praxi poté, co byl vydán evropský zatýkací rozkaz, to bylo to období po vydání zatykače, což je období problematické. A my jsme se pokoušeli to dnes vyřešit v dnešní diskuzi. Thank you. Děkuji. A dalším mluvčím je paní Griesbeck jménem liberálů a demokratů. Eh, Diskuse eh, byla velmi vášnivá. Eh, v současné době se dosti shodneme na tom, že je potřeba, aby tento evropský zatykač eh, fungoval a abychom zredukovali celou dobu, eh, celý ten postup. Eh, tak, jak je v současné době používán tento rozkaz, tak ten vlastně vedl ke zneužívání a k některým praktikám, které jsou kritizovatelné. Měli jsme mnoho komických i tragických příkladů, příkladů na zneužívání tohoto rozkazu u úplně drobných eh, přečinů, zatímco u vážných, eh, u vážných eh, provinění k zatčení nedošlo. Skupina, ke které patřím, tak bránila možnost jistých limitů, které by bránily zneužívání tohoto rozkazu. A chtěli jsme vylepšení celého postupu. Eh, chtěli jsme také určitá vodítka pro eh, členské státy, které by mohly postupovat potom eh, správným způsobem vůči zadrženým osobám. Já v současné době jsem ráda, že tento, tento zatýkací rozkaz je velice dobrý a tento text je velmi dobrý a přispěje ke konsolidovanému spravedlnosti v Evropě. Děkuji. Děkuji paní Grisberg. Pane Žobro. Děkuji, pane předsedo. Členské státy Evropské unie potřebují dobré nástroje, aby mohly bojovat proti kriminalitě, zejména pokud je organizovaný zločin závažný. V tomto smyslu můžeme říci, že evropský zatýkací rozkaz vyhovuje těmto záměrům, zejména když si uvědomíme, že máme volný pohyb osob v EU, který využívají jen občané dodržující zákony, ale bohužel také tento volný pohyb slouží nejen k těmto zákonným účelům, ale také ke kriminálním účelům. A jde o to, abychom se pokusili s tímto se vyrovnat. A je dobré, že tento zatýkací rozkaz funguje a správné je také, abychom ho kontrolovali, protože každé opatření, které máme, je výhodné, ale současně má i nevýhody a proto si myslím, že bychom měli říci, že u drobných eh, případů bychom jasně měli říci, že by neměl platit. Je bardzo. Děkuji. Modrá karta barones Latfordové. Myslím si, že eh, to, co řekl pan Zabro z Polska, eh, je pravda, eh, ale nevím, jestli mohu souhlasit s jeho poslední poznámkou, možná v překladu. Často se říká, že Polsko je jedním z příkladů toho, eh, kdy není tady žádný práhový test pro eh, vystavování takového eh, roz, rozkazu. Tedy bylo zváženo také reforma vašeho soudního systému, a, hm, protože by tady měla být určitá diskrétnost zaručena ehm, a my nemusíme sledovat každou drobnou eh, stížnost, jsou to třeba drobné přestupky jako eh, ukradené věci, eh, to by možná nepředstavovalo tak velký problém. My bychom velice oceňujeme mnoho Poláků, kteří pracují ve Velké Británii a v Londýně. Většina z nich určitě nejsou žádní zločinci, ale prosím, dvejte na čas ale my dostáváme hodně je vystováno eh, ty zatýkací rozkazu z Polska. Máte 30 eh, vteřin na otázku a 30 vteřin na odpověď. Chtěl bych to připomenout. Pan Žobro. Žobro. Děkuji za, Děkuji za tuto otázku. Pochopitelně víme a jsme si vědomi toho, že tam máme příslušný problém, na který jste poukázala. Samozřejmě jsou i případy, kde naše pří, předpisy jsou příliš přísné. A v Londýně máme několik případů tohoto typu, kterých je nám líto a proto si myslím, že je dobré, že komise hledá a vytváří obecná řešení, které, která mohou státy používat. Odnětí svobody dvou let jako práh, myslím, je správné. A teď paní Sargentiny, eh, jménem Zelených. Ehm, Děkuji, pane předsedo. Děkuji také za otázku paní Ledford, protože i na to jsem se chtěla zeptat. Já jsem byla nedávno v Polsku a byl tam právní sport pana Gudiskona, to jméno už dopadlo, je to Holandian, který se vydává do Polska na základě evropského zatykače a to šlo o trestné činy z devadesátých let. Během pár dnů skončil za pod zámkem a, a během několika dnů, jak už jsem říkala, dostal se vlastně do této situace, protože ukradl léky, protože měl eh, nemocné srdce. Jde tedy o to, aby podmínky, které jsou ve vězeních, Eh, se zlepšily, tak aby se nevydávali lidé, aby se mohli lidé vydávat a jde o to, aby také soudci té země, toho státu, která je požádána rozhodnout o vydání, musím říci, že tam, kde zatčení eh, žijí v hrozných podmínkách ve vězení, tak tam je nemusím vydat a mohu se odvolat na jejich lidská práva a i v Hágu řekli, že státy musí zvážit, jestli vykonají či ne. Souhlasím, ale státy musí mít také prostor, aby řekli, že to je tak drobný delikt, že za to nikoho nevydají. A proto je pro Polsko důležité, aby přizpůsobili svou justici a své zákonodárství. Mr. Stojanov. Dobrá kartička pana Stojanova. Přijmete? Mr. Stojanov. Pan Stojanov. Говорите за същия случай, за който става předsedo, vy hovoříte o stejném případu, který byl zmíněn před pár minutami. Rád bych se zeptal na stejnou otázku. Chtěl jsem tu otázku položit už před pár minutami, ale nemohl jsem se umět slova. Když mluvíte o případu, jako je tento, prosím, e, e, jmenujte, zmiňte se o jmén konkrétních lidí. A teď bych vás rád požádal, abyste eh, řekl jméno tě, té osoby, protože její práva byla omezena. Pan Jak už jsem říkala, není to tajemství, to jméno tady padlo, bylo uvedeno, možná, že ne v tlumočení, pan Kot Disukun a, a také jsem hovořila o věci pana Horchena a pan Disukun se nestydí, protože musí dojít ke změnám v evropském zatýkacím rozkazu. O tom se musí jednat. Děkuji. Pan Trianta Filides jménem GUE NGL. Předsedo, Tady eh, se hovořilo o evropském eh, zatykače a jeho implementaci. Některé případy již byly zmíněny eh, mými kolegy. Rád bych se soustředil na jednu konkrétní dimenzi Ehm, respekt, eh, respektování lidských práv a soudní ehm, práva. Jednotlivci, kteří byli obviněni, eh, tak mají svá práva, ale eh, tato práva často nebývají vzata v potaz. Do období před, mm, předvazební, to tady bylo řečeno kolegou Dejugem, to je velmi dobrý příklad. Důvod je ten, že lidská práva mm, jsou stejná ve všech evropských zemích ale není to aplikovatelné eh, ve všech eh, státech. Jinými slovy, eh, ta interpretace je různá. Například právo na mlčení. To je interpretováno v různých zemích různým způsobem, zvláště v období předvazemním. Takže, paní komisařko, co byste navrhla v této věci? Spíš byste požadovali ehm, univerzální práva, která byste preferovala před právy jednotlivců ehm, v době, období šetření, anebo spíš ti tito jednotlivci budou úplně vynecháni z celého systému. E, tyto otázky musíme vzít v úvahu. E, e, soudce samozřejmě rozhodne, jestli jednotlivec bude vydán či ne. A nebylo by, není nutné, abychom to velice eh, úzce sladili, abychom se tím skutečně zabývali v rámci legislativy. Jinými slovy, eh, to patří do evropského zatýkacího rozkazu. Děkuji a teď jménem EPT eh, pan Brons. Uh v angloamerickém světě eh, primárním účelem eh, práva nebo zákona je ochraňovat lidi eh, před své volným uvězněním. A teď na kontinent, v kontinentální Evropě máme právo, e, zvláště je to ve bývalém východním bloku, e, tady tato priorita prostě neexistuje. A mm, je směšné předstírat, že je tomu jinak. E, v rámci Evropského zatýkacího rozkazu každá osoba ve Velké Británii může být vydána například pod hlavičkou bulharského práva a britský se s tím nemůže moc udělat. Ale je to ještě horší. Britská eh, vláda eh, se eh, tady má takový vyšetřovací řád a to je další útok na svobodu britských občanů. A liberální demokraté, kteří mm, se, tomu, se tímto zabývají, tady je strana pro občanské svobody a je to směšné, protože závazek liberálních demokratů se vlastně úplně zastavil v Kale. Thank you, baroness Lat- Děkuji, baronka Latford. Zvedla modrou kartičku. Prosím, paní baronko, máte slovo. Liberal Democrat ano, liberální demokraté je, eh, pan kolega si vědom toho, že to byli liberální demokraté s podporou konzervativců v horní eh, sněmovně britského parlamentu, kteří, kterým se podařilo v roce 2003 vydání, které vlastně implementovalo evropský eh, zatýkací rozkaz. To byla kompetence soudce, který odmítl vydat osobu pod hlavičkou evropského zatýkacího rozkazu, pokud by základní práva této osoby byla narušena. A pan Kaukazi ten s tím ten tady spolupracoval spolupracoval. A UKIP prostě eh, tady eh, nespolupracoval. A eh, my měli bychom se zasadit do toho, aby základní práva byla ochráněna, aby ty práva těchto lidí nebyla narušována podle článku 21. Já jsem byla ve sněmovně lordu a já jsem skutečně pomáhala předložit tento pozměňovací návrh. Pan Earl je si toho vědom, nebo to ví? Mikrofon, prosím. Od začátku prosím ještě jednou. Nic z toho co jste řekla. Eh, není, ne, nelegitimizuje ehm, opatření, která jsme my a ke kterým, eh, která my a ostatní navrhujeme. A rovněž bych chtěl říct, eh, že se naprosto mílíte, jestliže si myslíte, že lepší práva na překl, lepší přístup překladů bude všelékem na tuto milou legislativu, která ničí život lidí. Děkuji. Pan Bronc je další to má velmi málo co dočinění eh, s eh, vydáním a slyšením to podle zákona z roku 2003, i když eh, soud často nezvažuje důkazy, ale jenom jsou to takové základní skutečnosti pro vydání. A i když jsou lidé obviněni z určitého chování, eh, které ale eh, tyto eh, lidé mohou být vydáni pod hlavičkou Evropského soudního rozkazu, pokud to je nějaký závažný obvinění ale mnohdy to bývají velice závažné sexuální zločiny, ale pak je tady Eh, ještě jsou tady jiné, eh, jiná obvinění, to známe z mnoha kontinentálních zemů, takže začená osoba eh, může být obviněna podle zákonu této země. Skutečnost, že takové zatykače jsou vydávány za účelem toho, aby byla tato osoba vyšetřována v této zemi, by měly představovat důvod pro vydání, ale myslím si, že některé politické názory budou jiné, budou odlišné. Měli bychom, měli bychom ochránit spravedlnost, ale v případě Garina Mena nebo Debory Dárka nebo Edvina Debordyho spravedlnost nebyla eh, ochráněna. A nejhorší ze všeho byly případy lidí, kteří byli vydáni za to, že ani nebyli pořádně obviněni. Musíme znovu přijít s novými požadavky. Musíme se podívat na to, kdy budou soudy vydávat tyto osoby. Musí to být skutečně vážná obvinění a musí to být, musíme se zavázat k jednotlivým závazkům. Paní Antonescu teď má dvě minuty. Domnule președinte, mandatul european de arestare este un instrument eficient de combatere și... Pokud je o evropský zatýkací rozkaz, tak ten byl a stále ještě je účinným nástrojem eh, pro potírání přeshraničního zločinu v EU. Ukázal se být účinným a také existuje dobrá spolupráce mezi členskými státy i v oblasti eh, organizované kriminality a terorismu, ale byly také případy, a nebylo jich málo, kdy se tento tento nástroj použil pro drobné eh, přestupky. Nebylo to nutné a nebylo to přiměřené. Bylo to velké zatížení pro eh, vykonávající státy a proporcionální použití tohoto nástroje pro boj s přeshraničním zločinem vede k tomu, že ten nástroj ztrácí důvěru a některé státy potom ho realizují podle svých kritérií. Nevede to k jednotné aplikaci tohoto zatýkacího rozkazu, to znamená, že už nemáme ani vzájemné uznávání. Je to otázka právní pomoci ve vykonávajícím státě i v žádajícím státu. A e, je to otázka pro komisi a pro radu, protože chceme mít e, takový nástroj, který bude použitelný v trestním právu a jde o to, aby nebyla nedůvěra v členských státech vůči tomuto nástroji. Chci poděkovat paní komisařce za všechna opatření, která učinila, aby posílila tyto případy. Děkuji, paní Romero López. Děkuji, pane předsedo. Pane kom, paní komisařko, mezi základní lidská práva patří, že mají být hájena. O tom se hovoří dnes celé odpoledne. Ale i když eh, se budeme snažit ochránit eh, postupy právní, o nich jsme diskutovali a budeme ještě diskutovat, tak eh, otázku nevyřešíme. Nebude možné, abychom vyřešili všechny problémy, které jsou souvisí s preventivní vazbou, protože o tom se vlastně vůbec neuvažuje v tom balíčku. To je evidentně kompetence jednotlivých států. Co se týče těch drobných eh, trestních činů, tak bych chtěl říci, že všechny ty příklady, které zde byly citovány, například ukradení prasátka, ukradneme kolo, ukradneme nějakou drobnou věc, tak vůbec eh, o těchto věcech se vůbec se nehovoří v zatýkacím rozkaze. Eh, zatýkací rozkaz se týká organizované zločinnosti. Netýká se těchto menších zločinů, pokud ovšem takovéto menší, eh, menší eh, zločiny neposkyt, neudělá nějaká ozbrojená eh, složka zločinecká. My ty komentáře tady a ty citace považujeme za absurdní. Ta zásadní problém, a tím uzavírám, je to, předseda ruš, přeruší řečnici. Děkuji. Naším dalším řečnicí je paní Hautala. Také má minutu. Maďarský zástupce nám řekl, že problém vlastně není vázaný na nástroj zatýkacího rozkazu, ale ten problém vlastně souvisí s politikou ochrany práv. Možná byste mohla poslouchat, ano. Takže je třeba uznat, že evropský zatýkací rozkaz byl problémem již od samého začátku, protože zdánlivě. My jsme hned od začátku říkali, ano, je tady určitý, určitý nástroj, který možná ale bude mít některé problémy a nebrali jsme v potaz to, co říká Lisabonská eh, smlouva. Eh, tehdy soud v Lucemburku vlastně eh, hovořil o právech občanů, hlavně v případě Řecka.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 essa candura de afirmar que sim ele tem problemas e levanta dúvidas que há testes de proporcionalidade que devem ser passados quando são emitidos os mandatos e que eles não devem ser aplicados automaticamente sem... Existuje zde problém proporcionality, který nemůže být eh, automaticky aplikován, aniž bychom eh, pozorně neproskoumali eh, celý daný případ, o němž se rozhoduje. Zatýkací rozkaz je sice hm, užitečný, Samozřejmě, že vážný zločinec nemůže přestupovat beztrestně hranice, ale tento zatýkací rozkaz musí být ještě doplněn o právní prostředky obrany. Je zde nutná právní pomoc obviněným osobám. A je třeba také eh, ověřit, jaké jsou podmínky v evropských věznicích. Nedělejme si eh, iluze je samozřejmě velký rozdíl, jestli z televizní jedné země nebo druhé země. Potřebujeme tedy ještě velice podrobnou práci v tomto směru, protože podmínky ve věznicích musí být harmonizovány a potom budeme používat tento rozkaz klidněji. Stanovi další. Vážený pane eh, předsedo, ti, kteří kritizují mm, mm, EAW, to je to, co jsem slyšel dříve, to jsou kolegové z patriotického hnutí. Naše argumenty tenkrát byly eh, eh, prezentovány skepticky a my jsme byli prezentováni jako nepřátelé pokroku a dnes jsem zaslechl něco hrozného eh, od pana ministra Duryho. Paní ministrině Dury říkala, že účinnost um, um, tohoto evropského zatýkacího rozkazu je podkopána. Já um, uh, vím, že existuje jeden princip, který bychom měli sledovat. A sice uh, raději vydejte deset lidí, kteří uh, jsou vinni, než, než bychom dávali jednu nevinnou osobu do vězení. Máme tady jednu odpověď zákon nebo právo by mělo být um, respektováno a my, parlament, eh, jako spoluzákonodárci bychom měli jednat takové situaci a postarat se o to, aby zákon byl nadřazenou instancí. Pan Kolina? Děkuji, pane předseda. Evropský zatýkací rozkaz je určitě zásadní nástroj při potírání zločinnosti a organizovaného zločinu. Zdá se mi, že na tom se všichni shodneme a sdílí to všichni ti, kteří eh, zde hovořili, včetně eh, předsednictví a komise. Eh, současně je tento rozkaz i realizací o spolupráci v právní a soudní oblasti. Zkrátily se čekací doby, celé ty náklady se musí ještě ověřit a to je třeba ještě prohloubit. Důvěra mezi státy jednotlivými je zcela zásadní v tomto, v tomto postupu současnosti a zároveň je třeba se zasadit o to, aby tento nástroj byl homogenně používal ve všech členských státech a aby se jasně rozlišovalo mezi vážnou zločinností, pro který tento zatýkací rozkaz má působit, a mezi tím, co jsou zcela bagatelní eh, zločinné činy. Je tedy e, třeba, aby Evropský soud, až bude e, fungovat e, v tomto směru, mohl i hodnotit výnosy jednotlivých soudů členských států. K tomu je třeba, abychom ještě prohloubili tento, tuto možnost podmínky zadržení a věznici. Podmínky nejsou samozřejmě stejné ve všech členských státech a komise, a komise zelené knihy se tím bude zabývat a domníváme se, že bude třeba tedy zaznamenávat i pokroky v tomto smyslu. Čili tento zatýkací rozkaz by se měl používat adekvátně, je třeba ho používat rigorózně, je třeba lepší výměny informací a formace evropských soudců, protože jsme přesvědčeni o tom, že když tato aplikace bude homogenní, tak eh, se nám podaří dosáhnout úspěchu při používání tohoto nástroje. Děkuji, pane Jakolína. Další řečnici je paní Kaste. Prezident. Děkuji, pane předseda. Paní komisařko, Aplikace eh, zatýkacího rozkazu eh, vyvolává velice rozdílné otázky v jednotlivých členských státech. Některé státy jsou zcela laxní v tomto ohledu a nějak zvlášť se nezabývají otázkami práv ve věznicích. Eh, víc než obrovské množství zadržených lidí kvůli zatýkacímu rozkazu jsou eh, ve věznicích členských států a eh, nejsou zaručena ani eh, práva základní, které tyto lidi mají ve svých původních zemích. Je třeba jednat tedy proto v lednu minulého roku s mým kolegou řeckým jsme předložili písemné prohlášení a chtěli jsme harmonizaci Eh, norem vězeňských v celé Evropské unii. A chtěli jsme, aby také docházelo ke nezávislým kontrolám ze strany členských států. Vím, paní komisařko, že vy navrhujete zelenou knihu a že tam se vracíte eh, k této otázce a eh, vím, že určitě bude existovat i určitá báze základních práv a proto vám děkuji. Děkuji paní Kastex. Pan Fos. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko Redingová, vážená paní ministrině, Evropský zatýkací rozkaz tak jak už jednoznačně konstatovali předřečníci, se v minulých letech projevil jako účinný nástroj pro potírání zločinu a e, dveře už nejsou v Evropě zločincům tak otevřené jako dříve. Nicméně navzdory mnoha úspěchům, které máme, v těch posledních sedmi letech se také ukázalo, že ten systém ještě není perfektní a že se neupoužívá tak, jak se původně zamýšlelo. Některé z těchto slabin už tady zazněly ve zprávě, byly také zmíněny. Je to nedostatek práva na eh, právní podporu na, advokátu, na advokáty. Eh, je to také otázka dlouhých dob vyšetřování, nedůstojných podmínek ve vězení a je to také nejednotná či eh, nedokonalá kontrola po aplikace. To jsou body, které jsou pro nás velmi důležité, protože velmi často tady dochází k eh, k případům, které jsou drobnými přestupky a ty vedou, když se aplikuje zatýkací rozkaz na ně, tak to podkopává jeho důvěryhodnost a většina států, která vystavuje evropský zatýkací rozkaz, tak jak uvedli polští kolegové, na národní úrovni nemají možnost to zastavit, protože tam už to jede automaticky a to si myslím by nemělo být. A proto si myslím, že před vystavením evropského zatýkacího rozkazu by se mělo zkontrolovat, o jak závažný delikt jde, jaká je trestní sazba, zda nejsou nějaké jednodušší postupy, je to také otázka, kolik to stojí, jaký užitek to přinese. Důsledkem podle mého musí být také to, že současnou úpravu přizpůsobíme skutečnosti a zajímalo by mě, jaké kroky tady hodláte udělat. Děkuji. Děkujeme, pane Fosy. Pan Papa Nikolau je další dvě minuty. Pane předsedo, nenaslouchal jsem s velkým eh, zájmem mm, eh, příspěvkům, kteří udělali kolegové. Vycházím eh, z toho, že si všichni uvědomujeme, že potírání zločinnosti eh, není jenom národní otázkou, ale eh, má rozměr evropský. Eh, evropský zatýkací rozkaz byl vlastně obrovským pokrokem v boji proti zločinnosti a přispěl k tomu, že se vytvořil evropský soudní prostor a umožnil potírat i přeshraniční zločineckou činnost a případně i terorismus samozřejmě i usnadňuje volný pohyb v rámci Evropského společenství. Je to téma, o němž se hodně hovoří v poslední době, zvláště v souvislosti s šengenským prostorem. My eh, zde umožňujeme otevření hranic a jde o to, aby všem toto otevření nebylo zneužíváno těmi, kteří toho chtějí zneužít. Samozřejmě lidé protestují, já chápu kolegu Fosse a další kolegy, kteří hovoří o aplikaci, která není přiměřená a na národní úrovni. E, musíme pomýšlet nejenom na náklady, ale také na proporcionalitu toho, co děláme. A to platí i pro zatýkací rozkaz, ale rád bych řekl, že i v Řecku v současné době v důležitých případech se objevili lidé, kteří byli e, pro následování pro velice vážné podvody v jednom členském státě Unie a mohou zcela zmizet a zcela se ubránit začení tak, že využívají různých eh, no, normativ, které eh, se liší v jednotlivých členských státech. Čili nikdo vlastně nediskutuje o tom, že ten zatýkací evropský rozkaz je užitečný. A já to chci zcela jasně zdůraznit. Na závěr. Paní komisařko, máte pravdu. Musíme využít Eh, Interpol a všech jeho pák. Eh, musíme eh, získat veškeré informace, které máme z Schengenu a z členských států. A to proto, abychom dospěli k společné harmonizované evropské politice, která bude na úrovni dob, v níž pracuje. Děkuji a teď um, catch the eye a dávám slovo nejprve paní Skřidlevské. Děkuji bardzo, pane předsedající. Děkuji vám, pane předsedo. Evropský zatýkací rozkaz má sloužit k tomu, aby se udržel pořádek a aby byla bezpečná Evropská unie. Tento rozkaz nesmí podporovat kriminalitu a nesmí e, dělat to, že by se lidé zbavovali své odpovědnosti. Máme ale zneklidňující signály, pokud jde o aplikaci tohoto rozkazu. To také ukazuje zpráva komisařky Redingové, kde se hovoří o tom, že členské státy musí zajistit, zajistit, aby nedocházelo ke zneužívání tohoto zatykače a aby se nepoužíval automaticky v případě drobných deliktů či méně závažných. Podporuji záměry které jsou v pozadí tohoto evropského zatýkacího rozkazu, tedy vyšší míru bezpečnosti pro občany, ale obracím se na komisi s prozbou, aby ještě zlepšili implementaci a realizaci, aby nedocházelo ke zneužívání. Pane předsedo, mám českým zpravodajem v tomto parlamentu v otázce, když byl tedy EZR schválen v roce 2001 a 2002 a kolegové, kteří tenkrát byli v parlamentu, si vzpomenou, že jsme naléhali na komisi a radu, aby eh, eh, spíše bylo více záruk eh, občanské svobody v legislativě a také jsme dostali záruku od komise. Byl to závazek mm, takové směrnice o právech mm, těch, kteří jsou obhajováni. Ne všechny tyto pojistky, po kterých jsme volali, byly implementovány a návrh směrnice o právech mm, těchto lidí už je mnoho, dlouho let v radě. A toto je kořenem naší dnešní eh, rozpravy. V roce 2002 eh, parlament neměl žádné kompetence spolurozhodovací v těchto záležitostech, ale přesto si myslíme, eh, že tento EZR byl správným krokem. A tak, jak řeklo mnoho řečníků v rámci této diskuse, tento zatýkací rozkaz je velice cenným nástrojem boji proti přeshraničnímu zločinu, protože přináší spravedlnost pro mnoho obětí. Tam, kde problémy nastaly, tak to pocházelo ze špatné implementace mezinárodního práva, ze zneužití zneužití těhoto zatykače pro drobné eh, přestupky eh, a pak tady byla nesnesitelné podmínky ve vazbách. Toto všechno musí být něco, čím se budeme zabývat. A eh, vítám všechny tyto ústní pozměňovací otázky dnes s výjimkou jedné, která je vlastně proti veškeré soudní spolupráci. Měli bychom urychlit celý proces a zlepšit ho. Děkuji panu Vocnovi. A teď dávám slovo panu Tenokovi. Děkuji, pane předsedo. Já e, osobně si myslím, že celá tato diskuse e, teď e, má kojsi zdraví, je zdravá. Myslím si, že EZR je nezbytným nástrojem pro boj proti terorismu v rámci Evropské unie. Zvláště protože tady máme obrovský volný pohyb lidí mezi jednotlivými členskými státy, včetně zločinců. Také si myslím, že počet nedostatků a, a, nebo přestupků je relativně malý a myslím si, že nemůžeme teď vylevat dítě s vaničkou. To je to, co by si přálo řada kolegů v tomto parlamentu. Měli bychom vážně zvážit fungování tohoto EZR, tak abychom tady měli omezený seznam vážných zločinů. Měli bychom zvážit také dvojí zločinnost a správně aplikovat EZR. A také musíme brát v úvahu základní lidská práva a začlenit tady pojistky Eh, velká většina eh, vydaných osob ve Velké Británie eh, se ukázalo být migranti z jiných států Evropské unie, kteří byli obviněni ze zločinů, které jsou normálně takové průměrné zločiny. A pak už neměli práva se vrátit do Velké Británie. Teď je velice těžké a je to drahé pro britské daňové poplatníky poslat je do jejich vlastní země, tak aby byli postaveni před spravedlnost. Děkuji panu Tenokovi. Pan Obermajer dalším řečníkem. Děkuji, pane předsedo. V posledních letech právě o triviálních přestupků dejme tomu krádež dvou pneumatik, krádež selete, Eh, se použil tento zatýkací rozkaz. Eh, evropský zatýkací rozkaz je totiž v rozporu s principem subsidiarity. Je to otázka ochranné funkce a členské státy jsou povinny vydat dotyčnou osoby a na základě různých eh, právních systémů máme povinnost vydat i nezávisle na tom, zda je vůbec ten čin ve vydávajícím státu trestný. Je to vlastně symbol koncepce evropského státu, evropského občanství na úkor suverenity členských států a na úkor práv těchto občanů. Děkuji, pane Obermajere. A pak paní Alpano. Pane předsedo, paní komisařko, EZR je prvním nástrojem v EU, díky němuž vlastně realizujeme princip vzájemného uznávání eh, soudních rozsudků. Je to velice důležitý nástroj při potírání eh, organizované zločinnosti. My v našem výboru LIBE Máme, jsme předložili celou řadu návrhů, jak vylepšit tento EZR a jedna z požadavků, jeden z požadavků je, aby byl tento EZR lépe aplikován v členských státech. Například eh, to, aby bral v potaz zvláštnosti organizovaného zločinu v jednotlivých zemích. Eh, rád bych se zeptala, zda vy, paní komisářko, budete také předložovat nějaký mm, nástroj, který by eh, čelil tomu, že článek 3 a 4 3 a 4 se liší v jednotlivých členských, pro jednotlivých členské státy. E, Takže se také, zdá, by nebylo dobré, aby se e, zločinnosti, které, zločinné činnosti, které jsou vypsatelné pod e, zločinné spolčení, nebylo dobré definovat zcela jasně. Předáme slovo paní komisařce Reding. Děkuji, pane předsedo. Mohu konstatovat, eh, že je tady obecná shoda v tomto parlamentu mm, týkající se EZR. Eh, e Tento zatýkací rozkaz je pozitivním nástrojem a posloužil dobře. Evropské unii a jako mm, bezpečnostní opatření. Negativní prvky eh, spočívají v implementaci a tyto negativní prvky musí být eliminovány. Návrhy, které komise předložila, Ehm, v rámci této eliminace je přiměřenost, tedy zkouška přiměřenosti. Tady se musíme podívat eh, na to, jestli ehm, jaký je tady stupeň vážnosti přestupku nebo délka ehm, této, tohoto trestu a také eh, poměřování eh, taková takzvaná analýza cost-benefit mm, v rámci tohoto EZR. Co se týče tohoto testu přeměřenosti, aby byl trošičku sjednocen a zjednodušen, tak vyjde taková, takový manuál, manuál, to bude takový hlavní směr pro provedení testu přiměřenosti a také školení. To je velikou prioritou na eh, našem programu v příštích týdnech, měsících a letech. Toto bude velice důležité, protože samozřejmě musíme školit eh, soudce, vyšetřovatele a právníky eh, tak, aby mohli lépe aplikovat naše evropská pravidla. A minimální standardy eh, týkající se eh, podezřelých a obviněných, to, eh, co je také součástí implementace, to je velice důležité, protože se rovněž vztahují k evropskému zatýkacímu rozkazu. Souhlasím se všemi těmi členy parlamentu, kteří zdůraznili problém vězeňských podmínek v Evropě. A ráda bych jim sdělila, že příští týden komise schválí zelenou eh, knihu, zelený dokument o podmínkách vazby. Národní vlády jsou eh, zodpovědné za vězeňské podmínky a eh, řízení těchto věznic, ale role Evropské unie je, aby zajistila soudní spolupráci a také respektování základních lidských práv všech občanů. A to je důvod, proč tato zelená kniha bude začátkem veřejných konzultací, které poběží až do listopadu, eh, až 30, do 30. listopadu a napomůže to prošetřit více propojení mezi vězeňskými podmínkami podmínkami a také nastolení lepší důvěry eh, v Evropě eh, ve spravedlnost. Myslím si, že všichni v tomto parlamentu vědí, eh, že podmínky ve vězení mají přímý dopad na hladký průběh nebo hladký průběh celého soudního řízení a rozhodnutí soudu a jsou základem pro spolupráci mezi soudci v Evropské unii ale eh, celý systém bude ohrožen, jestliže soudci odmítnou, odmítají někdy a někdy právem vydat obviněné osoby, protože podmínky vazby v vyžadující zemi jsou eh, nestandardní nebo jsou nízké. Všichni víme, že vězení jsou eh, přeplněna. Víme, že tady existují, že je tady velice někdy špatné zacházení zadržených a víme, že bývá podkopávána důvěra. Tato důvěra je přitom nezbytná pro soud soudní spolupráci. A také čas, který tato osoba může strávit ve vazbě ještě předtím, než se dostane před soud a pak během soudního řízení. Toto je někdy velice odlišné to období mezi jednotlivými členskými státy, takže v této věci určitě ještě odvedeme velkou práci. Čeká nás toho hodně a vím, že mohu počítat na Evrop- s Evropským parlamentem a doufám, že mohu také počítat se členskými státy. Paní komisařce a konečně paní Dury jménem Rady. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, vážení, vážení členové parlamentu, děkuji vám za tuto diskuzi. Je jasné, že tady převážná většina konstatovala, že je dobré, že máme systém spolupráce mezi našimi soudními systémy v rámci Evropského zatýkacího rozkozu. Tento systém funguje. Není dokonalý, měl by být i nadále vylepšován. A musím vám říct, že jsme samozřejmě připraveni eh, účinněji ho využívat, jsme připraveni mm, pro lepší implementaci a samozřejmě souhlasím s tím, že chyby mm, eh, tedy zatýkání nevinných lidí a podobně. Tomu všemu bychom se měli vyhnout a měli bychom se zaměřit na lepší implementaci, která je v zájmu nás všech. Eh, konkrétnější bych byla ve dvou otázkách, které zůstávají otevřeny. Několikrát to tady zaznělo během diskuze. Za prvé přiměřenost Abych to řekla jasně, evropský zatýkací rozkaz nemůže být vystavován pro pronásledování přestupků, eh, které, kdy, kdy eh, to znamená 12 měsíců eh, a zadržení, anebo mm, se jedná o mm, aspoň 14 měsíců ve vězení. Toto je standardní praxe vydávání už ale aspoň 15 let. V roce 19 57, 50 let, 57, eh, to bylo součástí eh, úmluvy. Eh, v prvním kole vzájemného vyhodnocování to bylo věnováno praktické implementaci Evropského zatýkacího rozkazu ve všech členských státech. Bylo zjištěno, že pouze v několika zemích existují případy vystavování Evropského rozkazu pro relativně malé přestupky. Zdá se, že v těchto málo zemích převládala praxe vydávání EZR vždycky tehdy, když nějaký národní zatýkací rozkaz byl vydán. Takže v obecně řečeno skutečně věřím, eh, že bychom měli eh, využít eh, tento nákladnější systém EZR pro vážnější přestupky. Takže všichni ti, kteří to tady zmiňovali, ti mají pravdu. Co se týče vězeňských podmínek, Členské státy mají obecnou, obecný závazek eh, zajistit to, že podmínky ve vězení budou eh, v souladu se eh, základními podmínkami lidské důstojnosti a že budou zaručeny důstojné podmínky, tak jak je to v článku 3 Evropské úmluvy o lidských právech. Ehm, v případě, že by osoba byla zadržena a byla porušena její základní lidská práva, tak ehm, může učinit kroky ehm, před domácím soudem a pak také před Evropským soudem pro lidská práva. Je pochybné, jestli článek 85 Ehm, smlouvy poskytuje ehm, právní základnu pro legislativní kroky na evropské úrovni v otázce vězeňských podmínek. Ale samozřejmě čekáme s velikým zájmem na tuto zelenou knihu, která byla právě paní komisařkou zmíněna. Děkuji. Pane předsedo, a my, já děkuji vám, paní Dury, a Všichni, kdo se, všem děkuji všem, kdo se zúčastnili diskuze o evropském zatýkacím rozkazu. Tuto diskuzi uzavírám.